Eh, svolat onou skupinu poslanců, která je nazvána poslanci proti rakovině. A tato eh, skupina poslanců není bude klást ještě větší důraz na eh, prevenci a dobrou noc vám přeji. Děkuji vám, pane Petrle. Hlasovat o této zprávě se bude zítra. V tuto chvíli přicházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva paní Toja o mobilizaci, eh, informační a komunikační eh, technologie a přechodu eh, k účinnému hospodářství nízkouhlíkové ekonomii. Děkuji vám, pane předsedající. Zítra se bude hlasovat. A tímto se ukončí tato implementace velkého balíčku 2020 o kterém si myslím, že to je jeden z nejvýraznějších plodů loňské, eh, teda, pardon, minulého mandátu. Kdyby se mě doptal, čím jsem strávila posledních pět let, tak určitě bych mohla říct, že jednou z nejdůležitějších prací bylo ten balíček 2020-2020. Je třeba zdůraznit, že i na této zprávě Eh, jsme hodně pracovali, jak eh, hodně přispěla tedy Evropská komise, protože tato zpráva vychází z doporučení a sdělení Evropské komise a také eh, spolupracoval výbor Evropského parlamentu ITRE s dalšími výbory, při, hm, přijal celou řadu dalších pozměňovacích návrhů a hm, připomínek naší práci. Myslím, že zbývá jediná věc, která ještě trochu budí, budí spory a to je Eh, otázka více či méně závazného eh, charakteru eh, určitých opatření z této zprávy. Nicméně chci říci, že celá zpráva byla provedena ehm, ve smyslu ehm, nebo v duchu harmonie. IKT jsou významným odvětvím. Jsou těžištěm evropské ekonomiky, hovoří se o 7% Um, pracovní síly na evropském trhu a také uh, velkou část HDP znamenají. To znamená, že zaměstnávají velké procento obyvatel a spolupůsobí při vzniku HDP. To ovšem není ještě všechno. Uh, především je důležité, jaký příspěvek mohou dát evropskému hospodářství a společnosti. Tento přísek mohou dát právě proto, že snaží dosáhnout toho přechodu našeho hospodářství Eh, k ekonomice, která se neustále rozvíjí, která snižuje eh, emise CO2, která méně znečišťuje, a to ve prospěch našich eh, budoucích generací. Já teď nechci hovořit jen o tom, co je napsáno v nějakých dokumentech, ale chci to převést ve skutečnost, chci, abychom skutečně měli taková zařízení, která nám budou umožňovat, abychom méně znečišťovali, abychom dosáhli eh, takové nové eh, průmyslové revoluce, která nám umožní eh, hlubší vývoj nejen Evropy, ale celého kontinentu jak tedy přispět k této transformaci ekonomiky. Především tím, že se změní sám tento sektor. Tato zpráva chce poukázat na to, jak eh, se má sektor zaměřit eh, sám na sebe, aby IKT, tyto technologie se mohly vytvářet a přitom eh, spotřebovat méně energie, být tedy výkonnější, účinnější. A jak je začlenit například do sektoru dopravy a nebo stavebnictví to jsou dva eh, sektory, kde je zapotřebí vyšší účinnosti na základě cílů eh, Evropy, například cíle 2020 Díky nimž můžeme snižovat eh, emise CO2, například i v dopravě. 40 energie spotřebováno v domácnostech, buď na ohřívání nebo na chlazení a na elektřinu. A to tedy znamená, eh, že eh, v těchto velkých eh, sektorech můžeme dosáhnout také významných změn. Jako další to je sektor veřejné zprávy, bankovnictví, které mohou využívat takzvanou e-governance, elektronickou zprávu Eh, tímto můžeme také šetřit emise CO2, můžeme také šetřit čas, můžeme zlepšovat kvalitu života občanů a kvalitu společenského života. Tato zpráva bude velice důležitá, pokud zítra se nám především podaří schválit závazný charakter těchto opatření. Pane předsedo, jen mi ještě dovolte pár slov. Eh, důležité jsou takzvané ty chytré eh, elektroměry a plynoměry. A i včera 700 starostů eh, primátorů Evropy eh, uzavřelo nový eh, pakt. Je to takzvaný pakt primátorů pro města, ve kterých je 70 evropských občanů. A tento pakt je zaměřen na to, aby se mohly města lépe sociálně, ekonomicky rozvíjet a spotřebovala méně energie. Děkuji vám, paní Toja. Následuje každý eye.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 Evropské prostředky se musí dostat k evropským občanům. Jestliže chceme odstranit korupci, tak musíme mít eh, transparentní systém při eh, vypisování eh, projektů. Podle zprávy komise je realizace legislativních opatření členskými státy velkým úspěchem. Potřebujeme silnější finanční kontrolu, potřebujeme efektivnější zákony pro potírání zneužívání, zejména v oblasti DPH. To je priorita pro rumunskou vládu, která bojuje proti zneužívání prostředky. Paní Basesku. Já mám ten dojem, že jste se zmílila v bodu, ke kterému jste chtěla vystoupit, ale to nevadí. Práci jste vykonala. Není s tím problém. Prosím, budeme pokračovat a e, paní Tisao. Prosím. salut Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já se budu věnovat závěrům rady. Poprvé se úplně jasně jedná o to, že je nutné zvýšit energetickou účinnost o 20 a to se může také stát tím, že budeme používat informační a komunikační technologie především ve stavebnictví a v dopravě. Všechny systémy které se opírají o IKT, mohou snížit energetickou náročnost budov až o 80 a v dopravě to může být 27 To tedy znamená, že regulace dopravy musí probíhat inteligentně, musí být také flexibilní a to všechno díky IKT. A samozřejmě je nutno také více investovat do přístupu k internetu, abychom skutečně měli síť, která pokryje celou Evropu. Vy jste dal možnost paní kolegyni, aby hovořila Eh, v boji proti podvodům. A to bylo proto, že kolegyně násemlem zavolala už k dalšímu tématu. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, Evropská komise velice vítá váš zájem, podporu a hodnotná doporučení ohledně mobilizace IKT k tomu, aby umožnili, usnadnili eh, přechod eh, k účinnější nízkouhlíkové ekonomice. Jak je patrné z této zprávy, je důležité uznat významnou úlohu odvětví IKT v usnadňování eh, snižování emisí CO2. Je třeba využít tento potenciál a realizovat jej. Komise má v úmyslu učinit toto téma prioritou v digitální agendě EU, která bude přijata Evropskou komisí velmi záhy. Jak zmiňujete ve zprávě, IKT může výrazně zlepšit energetickou účinnost v mnoha oblastech, u budov, dopravy zejména. Také souhlasíme, že eh, chytré eh, sítě a Eh, chytré elektroměry a plynoměry jsou eh, velice užitečné. Členské státy mm, by měly poskytovat více příležitostí občanům, aby mohli využívat eh, zařízení poslední generace. A je důležité zaměřit se na snižování emisí. Je třeba, aby průmyslová odvětví kvantifikovala výdobytky, které můžou přinášet IKT, Od přijetí tohoto doporučení o daném tématu v říjnu 2009 komise přijela řadu kroků, eh, které posunují tuto agendu stále vpřed. Například, o čem se zmiňujete už ve vaší zprávě, v únoru 2010 eh, Forum pro energetickou účinnost se zabývá IKT, eh, aby společně s odvětvími high-tech Japonska a Spojených států vytvořili společný měřící eh, rámec eh, pro eh, uhlíkovou stopu a snižování emisí. Je, také se zaměřili na to, jak může IKT zvyšovat účinnost jiných sektorů, jako je doprava a bydlení. Eh, mnoho se podepsalo pod digitální chartu. Města se rozhodla také snižovat o 30 roku 2020 eh, svou, eh, do roku 2020 snižovat svou uhlíkovou stopu. A celkový počet měst, který se k tomuto zavázal, se zvyšoval je eh, důležité to, že se trh posunuje stále blíže ke spotřebiteli. Eh, vznikají chytré sítě, chytré elektroměry a plynoměry. Cílem je, eh, abychom si vytvořili určitý koreční rámec pro chytré sítě, který může být využit ve třetím energetickém balíčku. Ten by se měl objevit v roce 2010. Evropská komise na závěr chci ještě podotknout, eh, velice usiluje o dodržení cílu 2020, jak byly stanoveny a IKT má v dosahování tohoto cíle vysokou úlohu. Děkuji vám ještě jednou za mm, příspěvek obsažený ve vaší zprávě a chci vás ujistit, že chceme podpořit tyto cíle dobrou politikou. Děkuji vám, pane komisaři. Chci ještě informovat, že hlasovat o tomto tématu se bude zítra. A jako poslední bod na pořadu jednání dnes večer máme ochranu finanční